Ano, eh, podívejte se, já jsem měl tady to sdělení, kde se oznamuje pokuta pro pana eh, B. A to eh, bylo vydáno na základě zhodnocení na základě zhodnocení faktů. Tak a to je to. Jdeme hlasovat.